Jak Państwo wiecie, pierwszym punktem. Dnešní zasedání je zahájeno. Jak víte, první bod na dnešním pořadu jednání je hlasování. Je to návrh na nařízení Rady, hlasování o žádosti na léhavý postup o nařízení 1234 z roku 2007 o společné organizaci trhů a o zvláštních předpisech pro e, zvláštní zemědělské produkty. Budu to ještě jednou opakovat. Jedná se o společnou organizaci trhu. Pan De Castro má slovo, prosím. Promiňte, opravuji se, je to pan Castro. Je mi velice líto, kolego. výbor pro zemědělství a rozvoj venkova a dozvíme se stanovisko. Prosím, máte slovo. Pan De Castro, prosím, máte slovo. Pane předsedo, komise, kolegové, hovoříme tady o sektoru mléka samozřejmě, že jsme naplněni obavami, zejména se to týká těch, kteří to jsou postiženi touto krizí, kteří stále protestují, protože se bojí o svou budoucnost. Proto potřebujeme nové iniciativy, včetně návrhu komise. My jsme k tomu navrhli i některé naše doplňkové úpravy, protože návrhy komise v původní podobě se nám nestá, nezdály být dostačující. Teď je potřeba rozhodnout o naléhavém postupu dle článku 142 jednacího řádu. A pokud jde tedy o společnou organizaci zemědělských trhů, kde se rozšiřují určitá ustanovení i pro některé mléčné produkty. Včera se hovořilo o tom s paní komisařkou Marian Fischer Boelovou a já chci poděkovat našemu výboru i naší eh, komisařce, že se zúčastnila diskuze hned po skončení Rady zemědělství v Lucemburku. To bylo gesto, kterého si velice vážíme. Včerejší diskuze, pane předsedo, byla velmi živá a zazněly kritické hlasy mnoho, od mnoha kolegů. zejména bylo řečeno, že komise reagovala s velkým spožděním a, jak, a to skoro jako kdyby si neuvědomovala závažnost této krize. Další věc je, že komise od teď bude mít vlastně bílou kartu, nebude muset potře- bude mít volné pole působnosti, nebude muset e, konzultovat parlament a tudíž se jedná o legitimní obavy. Musím ale také konstatovat, pane předsedo, že komise opravdu učinila velký pokrok. Zohlednila postoj i vůli parlamentu, řekla nám, jak se využít těch 280 milionů eur o kterých ještě bude řeč ve čtvrtek, až budeme schvalovat rozpočet na rok 2010 a byli jsme také informováni o některých nových opatřeních, například pokud jde o skladování síra a také zvýš, navýšení pravidel de minimis, tak jak jsme to žádali v našem usnesení ze září. Ale to ještě nestačí. A proto se domnívám, pane předsedo, že bychom dnes měli podpořit hlasováním tento naléhavý postup, protože občané od nás čekají okamžitou reakci. Už jsme ztratili hodně času, musíme teď vzít odpovědnost a urychlit veškeré postupy tak, abychom z krizi odstranili. A v případě, že se schválí Lisabonská smlouva, budeme mít více kompetencí v rámci spolurozhodovacího řízení. Děkuji vám. Dámy a pánové, nyní rozhodujeme o návrhu o naléhavý postup. To znamená, že teď máme omezení řečové doby na tři minuty. Kdo se chce vy přihlásit o slovo, aby podpořil tento návrh nebo se vyslovil proti, prosím, máte slovo. Jste pro nebo proti? Jste pro nebo proti? Dámy a pánové, my jsme proti žádosti o naléhavý postup, ale není to, to proto, že bychom byli toho názoru, že nemusíme žádná opatření učinit, ale myslíme si, že komise učinila správná opatření a je to jejím úkolem a komise vlastně ani nechce vyřešit v současné době mléčnou krizi. Komise musí řešit tento problém, ale ona je vlastně sama tím problémem, proto tedy musíme přemýšlet o tom, že jednu část problému zavínila činila komise sama prostřednictvím těch kvót na mléko. Měsíce nereagovala a před čtyřmi týdny řekla, že tady neexistuje žádný problém. Je třeba mít pouze trpělivost a právě my eh, říkáme, my očekáváme od této komise pomoc. A já si myslím, dámy a pánové, že toto není ta správná cesta. Komise včera také sdělila, eh, k čemu by měly být použity dodatečné prostředky? Hovořilo se o restrukturalizaci, ale to znamená méně producentů mléka. Nebylo nám také řečeno, jak si dále představují organizaci výrobců mléka, jak to chtějí posílit. Ne, oni chtějí posílit export a není tady také žádná odpověď na to, že bychom měli posilovat producenty v boji proti supermarketům. Ani tady není žádné řešení, které by mohla komise včera představit. A proto tedy máme velké pochybnosti v této souvislosti, že by se komise skutečně snažila tuto krizi vyřešit. My nevíme, co komise dělá, jak to dělá, anebo s čím to chce vyřešit. Další bod, kde jsme proti, to je velice rozhodující důvod. My jsme v tomto parlamentu dlouho bojovali o práva, především v agrární oblasti. A to první, co nyní uděláme krátce předtím, než budeme mít Lisabonskou smlouvu, to je to, že se těchto práv opět vzdáváme. To přece není možné. Mně, jakožto novému poslanci, se to jeví zcela neobvyklým. My chceme naše práva využívat. My musíme tady diskutovat a musíme musíme eh, vyžadovat jednání ze strany parlamentu, musíme to vzít do rukou, musíme vést diskuzici, eh, diskuzi a jsme zodpovědní. Nemůžeme se vzdávat naší zodpovědnosti. My, jakožto poslanci, chceme skutečně vážně a trvale pomáhat producentům mléka. Srdečně děkuji za vaše vyjádření. Vidím, že se hlásí pan Kes. Prosím, máte slovo. Pan Kes. Máte slovo? Chcete se vyjádřit pro nebo ano, pane předsedo, milé kolegyně a kolegové, eh, žádost, která tady je kladena ze strany komise o naléhavý postup, tak musím říci, že ta, tento naléhavý postup, kdybychom ho teď tedy ne použili, tak by to bylo špatné znamení na adresu producentů mléka, kteří očekávají e, nějaký zásah. A proto se vyslovuji proti. Já si myslím, že bychom měli využít možnost pozměňovacích návrhů a tento návrh ještě eh, zlepšit. Co zmínil tady můj předřečník, že se vzdáváme práv? Myslím si, že tady máme možnost tato práva omezit prostřednictvím pozměňovacího návrhu a za dva roky bychom potom mohli mít nové rozhodnutí. Proto tedy prosím, abychom měli tento naléhavý postup na pořadu našeho jednání. Děkuji. Děkuji vám za, tyto, za toto vyjádření, dámy a pánové. Měli jsme jedno vyjádření proti, měli jsme jedno pro, tři minuty, to je řečová doba. A teď budeme hlasovat. Nebylo tady eh, požadováno hlasování jmenovité, proto budeme hlasovat normálně. Kdo je pro přijetí návrhu? Srdečně děkuji. Kdo z vás je proti přijetí tohoto návrhu? Děkuji. Kdo se zdržel? Děkuji. S velkou většinou byla tato žádost eh, nebo tento návrh přijat. To tedy znamená, že naléhavý postup byl přijat. Hlasování se bude konat ve čtvrtek. Lhůta pro pozměňovací návrhy je zítra ve středu, tedy prosím, abyste dodrželi zmíněné lhůty. Diskuze na toto téma se bude konat dnes večer. Chci připomenout, že diskuze se bude konat dnes večer a do zítřka do 10 hodin je lhůta pro podání pozměňovacích návrhů. Další bod na pořadu jednání je prohlášení Rady a komise o klimatických změnách v kontextu konference OSN o změnách klimatu v Kodani. Chtěl bych dát slovo panu ministrovi pro životní